regionální politika něco, co dává opravdu smysl. Děkuji. Děkuji paní Kanbachové. A teď je naše debata definitivně u konce k tomuto tématu. Hlasování proběhne podobně jako u dalších bodů eh, z tohoto týdne eh, v miniplénu v květnu v Bruselu. A dostáváme se k následujícímu bodu, který je zároveň posledním bodem na dnešním programu. Je to eh, ústní otázka na komisi a sice konkrétní opatření pro zemědělské trhy. Tiene la responsabilidad de hablar en nombre de la comisión y vamos a iniciar. Že komise si mění místa a nyní můžeme zahájit naši rozpravu. Na pět minut má slovo autor této otázky, pan Stefan Lefol, prosím. No, Děkuji, pane předsedo. Připadá mi, abych uzavřel rozpravu dnešního večera, už je pozdě. Nejprve bych chtěl omluvit eh, předsedu zemědělského výboru Pablo de Castra, který nemůže být mezi námi dnes večer z důvodu, které znáte. Je to stejné jako u jiných eh, poslanců. Nemohl opustit svou zemi, nemohl se dopravit do Štrasburku a zúčastnit se dnešní rozpravy. Otázka, eh, kterou se zabýváme, se týká krize, kterou prochází zemědělství ve všech oblastech dnes víme, že je tady tedy krize, klesání cen a příjmu zemědělců. A to se dotýká jednak pěstitelů obilí, ale také živočišné výroby, ať už se to týká vepřového nebo hovězího masa. A týká se to samozřejmě také producentů olivového oleje a velmi vážně se to týká také mlékárenského odvětví producentů mléka a mlékárenských produktů. Pokud je o toto klesání cen, tak je samozřejmě jasné, že výbor pro zemědělství a rozvoj venkova by se chtěl obrátit na komisi, abychom věděli, jak to bude vypadat v krátkodobém horizontu a i v budoucnosti, jak se dostat z této krize a jaká mohou být opatření, která bychom mohli přejmout v příštích měsících, tak abychom pomohli zemědělcům, a abychom dospěli do situace, kde trhy budou méně kolísavé. Chtěl bych se zeptat komisi, komise specifičtěji, jak je to s opatřeními, které měla přijat parlament a rada, tedy především je to mléčný fond, Eh, to jsou ty miliony eur, které byly odhlasovány. Z legislativního hlediska je totiž eh, toto nutné vědět, je nutné vědět, jakým způsobem to bude vynakládáno. Jak jsem již říkal, tak veškerá produkce je dotčena touto krizí a krizí na trzích. To nás vede tedy k otázce a ke snaze nalézt odpověď. Tedy mohli bychom tomu říkat regulace trhu, Jde o to, jakým způsobem snížit kolísavost cen. Když ceny rostou, tak samozřejmě eh, si někdo nestěžuje. Zemědělci tedy především si nestěžují, možná, že spotřebitelé ty se samozřejmě obávají toho, že cesty budou růst příliš, ceny budou růst příliš rychle, že to bude omezovat jejich kupní sílu a bude to mít důsledky pro uh, kupní sílu uh, evropských spotřebitelů. A když ceny jsou příliš nízké, když eh, dlouhodobě klesají, tak v tu chvíli se samozřejmě eh, producenti nachází v situaci, kde se jim snižují příjmy a samozřejmě potom, a to je špatné pro Evropskou unii, mohou málo investovat a málo se připravit na budoucnost. Investice jsou velice důležité a samozřejmě jejich návratnost je dlouhodobá. Musíme stabilizovat ceny eh, výbor pro zemědělství a předseda Paolo de Castro mají v podstatě, eh, nebo vychází z dvou věcí. Před koncem roku jste oznámili celou řadu opatření v oblasti mléka, to je důležité a mohli byste nám tady objasnit situaci, jak to s tím vypadá. Potom pokud jde o mléko, tak vedle toho je tady ještě celá řada dalších specifických opatření, která by se měla na trhu přejmout. A další věc, kterou bychom, nebo otázka, kterou bychom chtěli položit, je, jak krátko, ne, ve střednědobém horizontu chce komise předcházet těmto krizím, jak jim zabránit, jak zabránit kolísání cen, pádu cen, jakým způsobem e, toto snížit, e, snížit klesání cen na trhu. Je vůbec možné říci, že se Eh, omezí prudký pokles cen. Zajímalo by nás, jak na tom komise pracuje a jak zamýšlí postupovat. To jsou tři věci, kterých jsem se chtěl tady dotknout. Jednak mléčný fond, eh, potom perspektiva té krize a potom jakým způsobem komise chce řešit tu otázku kolísání cen a klesání cen. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisař Čološ. Můžete odpovědět na položenou otázku, prosím. Merci, monsieur le président. Je... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu De Castro a také panu Le Foll eh, a také samozřejmě výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za to, že eh, se zamýšlí nad tímto problémem a že nám dali tuto příležitost prodiskutovat zde tuto otázku musím samozřejmě uznat, že příjmy zemědělců velmi výrazným způsobem během roku 2009 poklesly a tím pádem pokles příjmu zemědělců pokračoval i v roce 2008. To je věc, eh, se kterou jsme se málo kdy setkali na evropském trhu. Tato situace přichází také v době, kdy evropský trh se stále více otevřevíral a otevírá světovým trhům a kde vlastně eh, víme, jak to vypadá se společnou zemědělskou politikou. Tato krize se dotkla především lékárenského sektoru. Minulý rok eh, ta situace byla velice obtížná a viděli jsme čím jednotliví producenti procházeli, především v těch regionech, kde je mléčná výroba velice důležitá nejenom pro zemědělství, ale vlastně pro celou ekonomickou situaci, pro zaměstnanost venkovské oblasti. Z tohoto důvodu Evropská komise minulý rok přijala určitá opatření, jednak zmobilizovala intervenční nástroje na trh tedy nástroje, tak aby se vlastně zabránilo klesání cen. Bylo tam více než 400 milionů eur, které byly vydány na uh, tato opatření. A jak říkal pan Le Foll, byl tady také fond uh, eh, 300 milionů eur, který byl vynaložen na to, aby členské státy uh, vlastně mohly podpořit uh, producenty v mlékárenském odvětví. Toto rozhodnutí bylo přijato minulý rok a měla být tedy dána členským státům ta možnost, aby si stanovili kritéria, podle kterých budou rozdělovat peníze z těchto fondů a na základě těchto kritériů eh, kritérií by se to potom vlastně přerozdělilo těm výrobcům, kteří byli nejvíce postiženi Tyto kritéria, která byla stanovena členskými státy, nemusela být schvalována komisí. Členské státy pouze nahlásily komisi, jak se rozhodly, jakým způsobem vybrali ta kritéria. Mohu vám říci, že všechny členské státy, pokud vím, nahlásili komisi svá rozhodnutí, jakým způsobem budou ta opatření uplatňovat, nahlásili ta kritéria, podle kterých budou finanční prostředky rozdělovat. A tento proces eh, rozdělování podpor začne a do června eh, tedy členské státy mají tuto možnost eh, ty finanční prostředky rozdělovat. Takže toto je opatření na vyvážení situace na trhu a stávající situace nám už ukazuje, že to byl úspěšný počin Eh, protože se to do určité míry stabilizovalo, sice ještě dochází k určitému, eh, k určité proměnlivosti cen, ale to jsou eh, běžné proměny, nic mimořádného. Takže byla tady stanovena tato podpora a už brzy se dostane k výrobcům. Takže to jsou opatření, která již byla přijata a už jsem o tom hovořil v výboru pro zemědělství nedávno, ale tady to ještě jednou zopakuji. Díky té mimořádné situaci z minulého roku, tak se z toho samozřejmě poučíme. Nebudeme čekat na období 2013, kde samozřejmě budeme mít větší výdaje pro celý zemědělský sektor, ale nebudeme tedy čekat na období 2013, ale už nyní přijdeme s nějakými specifickými opatřeními, návrhy, Eh, máme tady skupinu na vysoké úrovni, která už pracuje na tomto tématu, byla založena minulý rok po té krizové situaci a skupina na vysoké úrovni v červnu předloží své závěry. V červenci následovně předložím eh, vlastně diskuzi výboru pro zemědělství eh, a do podzimu nebo do konce roku předneseme návrhy, které by nám měly pomoci specificky v odvětví mléka v budoucnosti předvídat a pokud možno zabránit takovým situacím. Navrhneme tedy řešení, nejenom pro krátký horizont, ale i pro střednědobý a dlouhodobý. A samozřejmě se poučíme z této situace i pro ostatní zemědělská odvětví, kde bude také potřeba zasáhnout. Možná, že bych po dnešní rozpravě vám mohl poskytnout některé informace k této věci, protože komise velice pozorně sleduje i to, jak se rozvíjí trh v jiných sektorech zemědělství a Sledujeme samozřejmě, jaké máme tady nástroje, jako takovou bezpečnostní síť a chceme na tom pracovat tak, abychom opravdu mohli předcházet takovým situacím, která se dostavila v mlékárenském odvětví. Děkuji vám a budu velice pečlivě sledovat všechny otázky nebo problémy, které tady zazní a potom se k tomu ještě vyjádřím. Děkujeme mnohokrát, pane komisaři. Vítám vás na našem nočním zasedání Evropského parlamentu a nyní se dostáváme k řečníkům, kteří hovoří jménem politických skupin. Nejdříve pan Jar za EPP, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové. Eh, orientace zemědělské politiky na tržní hospodářství, to je správné, a také propojení evropského zemědělství se světovým trhem je správně. Eh, do roku 2007-2008 eh, byly patrny první úspěchy této politiky. Evropská politika zemědělská nabyla na hodnotě, intervenovalo se na trhu a zemědělci zemědělcům se stabilizovali příjmy. V poslední době ovšem vidíme naopak velké kolísání. Zemědělci, zemědělská politika do budoucna budou muset se smířit a připravit se na větší kolísání cen nejenom u mléka, ale také všude. A abychom překonali volatilitu trhu, potřebujeme v zemědělské politice instrumenty, které mohou reagovat rychle, konsekventně a nebyrokraticky. Proto jsem proto, aby opatření, jako jsou eh, intervence pro exportní a nebo importní, aby se eh, nerušily aby se naopak dále využívaly rozumným způsobem. Samozřejmě, že tyto nástroje nemohou působit dlouhodobě, ale eh, v době, kdy je krátkodobě potřebujeme, musíme je k dispozici mít. A jsou také další opatření, eh, zejména eh, právní posílení družstev výrobců. Ty také mohou přispět k rovnováze na trhu komise přislíbila, že bude uvažovat o vytváření lepších rámcových podmínek a já doufám, že těmto slibům dostojí, aby e, zlepšila situaci zemědělců i konzumentů. Děkuji. A nyní za socialistickou frakci pan Tara byla také na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, Prvně plně se připojit k tomu, co jste říkal. Na úvod jsme si vyslechli vaše poznámky. Jsem velice rád, co jste říkal o těch velkých výkyvech cen. To je skutečný problém pro zemědělce, protože zemědělci nemají možnost vidět eh, nějaké dlouhodobé perspektivy. Ti, kteří potřebují příjmy 20-30 let. Eh, nicméně můj kolega Lefol, jiní hovořili o problémech mléka, o snížení o 1%, co se týče zvýšení, eh, především v období přebytečné produkce. Zmínil jste se o nařízeních, došlo k zasedání skupiny na vysoké úrovni a já jsem slyšel, že jsou to skutečně kvalifikovaní lidé, také jsou tam lidé z produkce, z distribuce, ale je důležité, abychom nezapomínali také na ty, kteří se nacházejí mezi výrobci a distributoře, a to jsou zpracovatele, protože zpracovatele jsou zasaženi možná více než distributoři, takže musíme pamatovat i na ně. Nyní nad rámec mlékárenského průmyslu celé zemědělství je zasaženo výkyvy cen. Ceny jsou nyní vysoké, což není dobré pro naše zemědělce. Lidé hledají různé náhradní produkty a potom, až se situace vyřeší, tak by se lidé měli vrátit k těm původním produktům. Čili, pane komisaři, chtěl bych vědět, jak to vypadá v jiných sektorech. Zdá, budete používat také regulační mechanismy, protože to chtějí naši zemědělci. Děkuji a nyní na tři minuty za zelené, eh, za tři a půl minuty dokonce pan Hojsling. Herr Kommissar. Pane komisaři, Eh, my máme dneska na venkově poměrně klid, ale ne protože by zemědělci byli šťastní, ale spíše protože jsou frustrovaní. A neutěší ani to, že eh, jim přislíbíme skvělou budoucnost od roku 2013. To odpovědi se musí dávat dnes ty protesty by se mohly velice rychle přelít do Bruselu a my skutečně musíme reagovat. Já si myslím, že mlékárenství, že tady potřebujeme skutečně opravdou politiku. Já jsem byl na konferenci skupinu na vysoké úrovně. E, ty odpovědi, které tam zazněly, byly sice zajímavé, ale nedostatečné jako odpovědi na mléčnou krizi. Já myslím, že e, pokud chceme korigovat politiku, pak se musíme také e, ptát, co jsme poslední dobou dělali, e, že tedy chceme e, přestat příliš reglementovat. Ovšem zrušení kvot, to neskončilo hladkým přistáním, ale bylo to přistání velice tvrdé. To znamená, že musíme uvažovat o tom, jak opět zaangažovat Evropskou unii eh, do fungování trhu, protože trhy sami o sobě fungovat nebudou, eh, musíme dávat pravidla, a to jak ve finančnictví, tak v eh, zemědělství. My nyní vidíme obrovský proces koncentrace v zemědělství a já skutečně to sleduji s obavami. V Anglii se na jedné straně budují hm, stáje pro tisíce eh, krav, je to 8 tisíc krav si v Anglii a na druhé straně tady máme malé firmy, které tím trpí. My tímto způsobem tedy se blížíme k americkému modelu eh, s obrovskými farmami a to bude znamenat v Evropě ztrátu eh, zaměstnanosti. Já myslím, že se shodneme na jedné, jednu věc. Myslím, že je do jisté míry sice správné orientovat se na světový trh, ale na druhém straně zemědělec je skutečně ten nejslabší článek, když čelíme dumpingovým cenám, tak jsou to právě oni, ti malí zemědělci, kteří se v tom vykoupou jako první. Čili tady je třeba lepší regulace. Já si myslím, že se musíme dívat také trošku za eh, okraj evropského talíře, eh, jestliže my budeme regulovat vlastní, vlastní trhy, to samozřejmě můžeme, děláme to, jak chceme my, ale myslím, že bychom se měli podívat, jak se to dělá také jinde. To by mohla dělat například ta skupina na vysoké úrovni. Já musím říci, že třeba model kanadský je pro mnohé zemědělce i spotřebitele model osvědčený, čili tady můžeme také hledat některé odpovědi. No a pokud se týče změny kurzu v politice, my skutečně musíme eh, se zaměřovat také na regionální trhy, eh, poněvadž těch 5%, co udáme na světovém trhu, to zase není něco, co by nás zachránilo. Čili my musíme nějakým způsobem podporovat, eh, eh, podporovat také exporty, ale rozumným způsobem. Děkuji, pana Hesling. A nyní má slovo pan Nicholson za skupinu EKR, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě velice vítám příležitost, že máme tuto rozpravu. Já si myslím, že to je velice aktuální a ve stávající krizi mlékárenského průmyslu, která zasáhla tolik farmářů, vidíme, že velká, velké výkyvy mají negativní dopad eh, na naše trhy. Čili každoročně se objevují takovéto výkyvy cen a velice často eh, jsou mimo naši kontrolu. Je to dáno eh, například finanční krizí. Došlo k výraznému snížení ceny mléka nejsme schopni rychle reagovat na danou situaci, byli jsme schopni implementovat opatření na podporu trhu, abychom ulevili farmářům. Dělali jsme také refundace v oblasti vývozu a e, dovozu. Nicméně i přesto celá řada e, farmářů měla velké finanční ztráty anebo končila svoji činnost. Musíme dělat vše, abychom snížili eh, tlak cen na naše farmáře. Musíme se dohodnout na bezpečnostní síti, především pro farmáře, kteří jsou vystaveni takovýmto cenovým tlakům a musíme udělat vše pro to, aby naše nástroje rychle a efektivně reagovaly na jakékoliv krize, které se objeví. Hodně se hovoří v Evropském parlamentu i jinde o tom, že farmáři nedostávají správné ceny za to, co poskytují. Toto téma je relevantní jak pro farmáře, tak pro spotřebitele. Musíme udělat reformu společné zemědělské politiky a musíme řešit tyto problémy. Pochopitelně je důležité, abychom nepodkopali konkurenceschopnost zemědělství a potravinářského průmyslu. Nicméně společná zemědělská politika musí být schopná reagovat na nejrůznější krize, musíme stabilizovat naše trhy a musíme zajistit rovnou spolupráci farmářů. Eh, tak tím končí toto kolo. A teď se dostaneme k individuálním řečníkům a jako první na dvě minuty pan Papastamkos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. V první řadě bych chtěl říci, že pochopitelně existuje velká nestabilita na zemědělských trzích. Došlo k um, propadu některých cen, nicméně v případě spotřebitelů dochází k nárůstu cen, což pochopitelně znamená snížení příjmů pro naše zemědělce. Myslím si, že společná zemědělská politika je nástrojem, který musíme náležitě promyslet, Zemědělský sektor nemůže zpracovat na základě stávajících pravidel. Potřebujeme podporu celé Evropy. Jsou tedy určité protimluvy v argumentech našich kolegů. Někteří chtějí zvýšit a rozšířit trhy, ale když se podíváme na přístup některých států, tak eh, naopak vidíme protekcionářské tendence. Určité tendence, jak zpravovat trhy, neumožňují, abychom vytvářeli tuto záchranou síť, o které se zmínil pan kolega Nicholson. Potřebujeme více flexibilních, účinných opatření, která zaručí větší stabilitu trhu během takovýchto krizových let. A pak v rámci společné zemědělské politiky potřebujeme finanční mechanismy, které nám umožní, abychom bojovali proti těmto krizím. Potřebujeme určité fondy na řízení takovýchto krizí. A to znamená, že budeme muset zajistit vyšší transparentnost, až se budeme zabývat otázkou potravinového řetězce a dodávek v potravinovém řetězci. Musíme prosazovat opatření, nemůžeme je zavést až po roce 2013. V jiných sektorech je to také důležité, záleží také na jednotlivých regionech v Evropské unii, kde jsou problémy. Děkuji. A teď pan na dvě minuty. Csolus. Az eddigi vita is megmutatta, hogy... Děkuji. Debata, která proběhla, ukázala, že se jedná o opravdu složitý problém. Pan Tarabela a pan Nicholson, stejně jako jiní, tady smídili skutečnost, že tato problematika souvisí eh, s celým potravinovým řetězcem, samozřejmě eh, Josebové a tak dále. Ale tady jde o to, jakým způsobem spravedlivě rozdělit příjmy mezi eh, výrobce, prodejce, spotřebitele, jak nastolit spravedlivou situaci. Je tady určitá možnost, jak nalézt řešení. Je potřeba ukončit neoliberální přístup, eh, který spočívá v odstraňování všech zásahů. Musíme se zamyslet nad tím, jestli některé ty zásahy jsou užitečné, jestli mají být ještě použity. Hmm. Eh, existuje určitá metoda, jak vlastně, eh, nebo teorie, vedecká teorie, jak vlastně jít proti cyklu, předvídat jednotlivé etapy, ale nevím, jestli je to optimální. Potom existuje taky, také digitální bursa pro zemědělské produkty, to je vlastně zatím eh, nová metoda, nebo jsou to nové metody, je potřeba zjistit, jakým způsobem eh, by se to dalo použít i u nás. Bylo by potřeba vytvořit jakousi observatoř cen zemědělských produktů. To by potom byla další alternativa. Eh, další řečník tady zmínil možnost vytvořit eh, nějaký fond pro rizika, ale v oblasti obilovin by to bylo příliš drahé. V každém případě souhlasím s panem komisařem, tak abychom se zamysleli nad všemi možnostmi, protože v tuto chvíli se nám nedaří dobře řídit trhy. Děkuji za váš příspěvek a v tuto chvíli se hlásí ještě pan Vojčechovský. Nevidím ho. Není tady. A tak má slovo pan Dantan na dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, zemědělství, jak víte, je hospodářským odvětvím, které je opravdu specifické. Je třeba, aby, nebo někdy, může být nezbytné zasáhnout ve prospěch producentů, spotřebitelů, občanů je to ospravedlnitelné jak v Evropské unii, tak i v jiných částech světa, alespoň ze třech důvodů. Protože tady eh, jde o potraviny a kvůli poptávce po potravinách jsou trhy nestabilní. Eh, zemědělství vytváří pracovní místa a tím přispívá k sociální stabilitě v našich zemích a na venkově. Zemědělství to je především základ pro dostatek zdravých a pestrých potravin. Když se podíváme na, na ekonomickou situaci u našich zemědělců, tak uh, už několik, uh, nebo poslední dobu, uh, máme například ve Francii určité, určitý departmán a tam jsem dostal několik čísel. Je tam 2500 různých farem, 800 je zadluženo více než 80 a e, potom jsou tam další, které jsou stoprocentně zadlužené, takže to jsou opravdu veliká čísla, která i mě ohromila. Je to tedy otázka nejenom příjmů, ale i dekapitalizace evropského zemědělství. To je otázka, kterou musíme vyřešit. Menší zadluženost, méně veřejných zásahů, je to opravdu velmi explozivní koktejl e, Hospodářská krize samozřejmě situaci zemědělství ještě zhoršuje. Musíme si položit otázku ještě, jak je to s rozhodnutími komise, eh, s rozhodnutími vašich kolegů, protože eh, zemědělství na tom není nejlépe. Maso, obilí, eh, ovoce, zelenina, všech se to týká. Dohoda mezi anskými zeměmi a EU, Kolumbií a Peru, eh, to zhorší situaci ultraperiferických eh, oblastí. Já si myslím, že s takovou politikou nemůžeme pokračovat. Děkuji. Takže eh, děkujeme všem kolegům. To je téměř konec. Ještě pan Silvestris. Pane komisaři, já pocházím z Jižní Itálie u nás v regionech se produkuje zejména olivový olej a podobné produkty. Ale mlékárenství eh, v rámci Evropské unie tomu se věnuje největší pozornost. Ale je třeba se věnovat také eh, tomu, co se pěstuje právě u nás na jihu. My také máme problémy. Problémy s klimatickými změnami, rozšířování pouští, tam, kde se kdysi pěstovalo ovoce a zelenina, kde stály olivové háje, tam už, tam už dneska není nic. To navíc eh, eh, dá se říct, že tím trpí také Eh, turistický průmysl, kde ceny jsou dneska na třetina a eh, pokud se týče produkce olivového oleje, tam už je těžko vůbec alespoň pokrýt si náklady. To vidíme eh, ve velké obchodě velký obchod, tam se platí 2 eura za litr, v malou obchodě je to méně než 2 eura. My toto musíme zlepšit. Potřebujeme nové kontrolní systémy. Tady skutečně musíme eh, intervenovat ve prospěch jak zemědělců, tak také spotřebitelů. Bez přímé, přímých dotací nebo při jejich snížení eh, tady bude zemědělství vrženo do hluboké krize jestliže někdo má dneska státek, statek, tak ho nevyhrál v loterii, ale zdědil ho eh, jako dědictví, eh, které bylo vytvořeno potem a krví otců a dědů a toto musíme opravdu podporovat. Děkuji mnohokrát, dostáváme se k postupu ke čtyři. A máme jednoho řečníka, Paní Sela na minutu. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, musíme především stabilizovat naše trhy. To musí být hlavní cíl společné zemědělské politiky. Na to jsme se dohodli. Potřebujeme opatření bezpečnostní sítě pro naše zemědělce a pro jednotlivé zainteresované strany v celém řetězci. Po roce 2013 budeme čelit velkým problémům. Budeme mít eh, například kvóty v eh, oblasti mlék, což bude výborné. Komise říká, že určitá opatření chce zavést už před rokem 2013. Měli bychom se podívat na to, jakým způsobem můžeme využít eh, tato tržní opatření. Můžeme například pomoci jednotlivým organizacím, můžeme zajistit větší transparentnost prostřednictvím různých nástrojů. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo se hlásí do postupu ke HDI? Žádáte o slovo? V rámci postupu ke a nebo ta modrá karta nemá nic společného s postupem ke GDI. Takže máte jednu minutu, prosím. Prezident. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já mám k dispozici analýzu eh, hospodářské situace německého zemědělství. Eh, zde došlo došlo k prověření hospodářských osledků více než 19 tisíc německých eh, farem. A eh, v letech 2008-2009 eh, se průměrná hospodářská situace výrazně zhoršila z více než 18 tisíc Eh, poklesl ten příjem o zhruba eh, o 24%. Dá se říci, že u mnohých to bylo ještě horší, dokonce až minus 45%. Eh, u některých to bylo ještě horší. Řečnice je přerušena. Vamos a dar para cerrar el debate la palabra al comisario. Tak a abychom to uzavřeli, dáme slovo panu komisaři. A todas las intervenciones que se han producido. Por favor, komisario. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato rozprava jasně ukazuje, nakolik krize v odvětví mléka pro nás může být poučná. A jak tady na počátku bylo řečeno, mohli bychom myslet na různé regulační mechanismy, eh, také po roce 2013 v zemědělské politice. Bylo by to jistě užitečné. Já si myslím, že společná zemědělská politika s ohledem na velkou pestrost evropského zemědělství musí vedle obecných společných evropských opatření navrhovat i další opatření, která splní roli společné zemědělské politiky podle Lisabonské smlouvy, tedy eh, zajistit dobré příjmy pro zemědělce a také fungování trhu s potravinami. Takže tyto cíle musíme také naplnit. Samozřejmě, že tady máme ještě i další, ale toto jsou ty hlavní. Eh, opatření pro regulaci trhu, eh, která by nám měly pomoci eh, zasáhnout v případě, že dochází ke kolísání cena, cen na trhu. Eh, to bude samozřejmě eh, také předmět politiky po roce 2013. Pracujeme na tom a já jsem pevně přesvědčen o tom, a jsem si také vědom, že samozřejmě tady máme ty přímé podpory a tam samozřejmě musíme upravovat eh, příslušná kritéria, tak vedle těch přímých pomocí, podpor, tady musí být i jiné nástroje pro řízení trhu. Trhy samozřejmě musí fungovat, musíme nechat trh fungovat, když fungovat může. A souhlasím také s řečníkem, který hovoří o tom, že eh, mým specifikum zemědělského trhu je důvodem pro určité zásahy eh, Ovšem tyto zásahy mají eh, být pouze náhradním řešením, když trh nefunguje. A v tomto duchu bychom chtěli předkládat opatření pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Já chápu, že vedle mlékárenského odvětví jsou tady i jiná odvětví s problémy, ovoce, zelenina, ano, tam také velmi často dochází k velkým kolísáním cen podle eh, množství ovoce nebo zeleniny, která je zrovna eh, prodávána. My se samozřejmě poučíme eh, z reformy, která proběhla v minulosti a z toho, co se stalo v minulosti. Samozřejmě budeme se budeme konzultovat také různé svazy producentů. A já si myslím, že vedle veřejných zásahů, intervencí bychom také měli dát možnost producentům, aby si lépe vyjednali smlouvy, aby lépe vyjednali ceny, aby se tak eh, zajistila stabilita produkce, která je dávána na trh. Takže musíme tady mít i jiná opatření, která umožní, aby trh fungoval a zároveň tady musí být eh, možnost i pro veřejné orgány, aby zasáhly, když trh neplní svou funkci, když nefunguje, protože zemědělství eh, samozřejmě nejen utváří trh a potraviny, ale zároveň eh, je také určitým veřejným statkem. A proto si zaslouží, abychom zemědělství pomáhali. Potom otázka, která souvisela s potravinovým řetězcem, tedy eh, vyjednávání, tak aby se přidaná hodnota lépe rozdělila mezi jednotlivé aktéry. Evropský parlament tady na tom samozřejmě pracuje, v komisi je sdělení, rada o tom diskutuje. A já si myslím, že z toho všeho bude možné vypracovat návrhy, díky kterým nalezneme nějaké mechanismy, které by umožnily producentům lépe vyjednat eh, marže. Myslím si, že jsem v tuto chvíli již zareagoval na vše, co tady zaznělo. Zmínil jsem asi všechny problémy, které byly zmíněny. Ještě jednou vám děkuji za tuto možnost s vámi diskutovat na toto téma. Rád bych zahájil veřejnou diskuzi předtím, než přednesu návrh o zemědělské politice po roce 2013 a po této rozpravě a také na základě té práce, která probíhá v Evropském parlamentu, do podzimu eh, předložíme sdělení nebo návrhy, které snad eh, vytvoří větší důvěru mezi zemědělci. Protože Zemědělství eh, to samozřejmě potřebuje a nejenom kvůli tomu, co dodává na trh, ale také kvůli těm veřejným statkům, které produkuje. Děkuji. Este debate y cerramos también... Eh, Tím eh, uzavírám tuto debatu. A to je také konec dnešního nočního plenárního zasedání. Pokračovat budeme zítra 20.